Vážené dámy, vážení pánové, je mi líto, že musím přerušit vaše rozhovory, ale máme dnes tak málo času, že více než sedm minut spoždění hm, si nemůžeme dovolit. Rád bych zde přivítal pana Petra Hustingse, evropského eh, pověřence pro ochranu údajů a pana ombudsmana, pana Rose. Eh, jde o zprávu paní Lichtenbergerové, kde jde o svobodu projevu poslanců a úkol parlamentu chránit lidská eh, základní práva. Právě tato práva musí instituce chránit Eh, prostřednictvím parlamentu a jednotlivými akcemi jednotlivců. Eh, na základě časového nedostatku bych navrhl, abychom nechali promluvit oba odborníky, které jsme eh, pozvali. Sekretariát mě informoval o tom, že dnes vyslechneme pouze odborníky a položíme otázky ale tu interní rozpravu povedeme eh, v neveřejném jednání, protože se to také eh, týká právních záležitostí a tuto diskuzi tedy nepovedeme veřejně. Takže prosím, abychom pokládali otázky, ale nevedli ještě tu rozpravu. Tu přesuneme na další den zasedání. Tam budeme mít možnost se o těchto věcech s právní službou interně poradit a vyvodit odpovídající závěry. Navrhuji, aby pan Hustings začal, který je první na pořadu jednání a pokračoval pan Diamandur. Prosím, pane Hustingsi, máte slovo. Um, Děkuji. Pane předsedo, budu hovořit anglicky, pokud mi to dovolíte. Nejdříve bych chtěl říci, že tento bod je na vašem pořadu jednání kvůli specifickému případu, do kterého jsme byli zapojeni. Jedná se o obdržení informací eh, z Inspektorátu pro ochranu údajů z Norska. To vedlo k vyšetřování. Na první pohled se zdálo, že došlo k porušení Poté jsme učinili předběžná opatření. Parlament a Úřad pro zveřejňování tato opatření implementovali. V červnu byl zaslán dopis předsedovi parlamentu a poukázali jsme na to, že došlo k porušení nařízení. Jednalo se o specifický dokument, který byl předmětem bohatých diskusí v parlamentu a celá řada nešťastných událostí vedla k tomu, že tento dokument se bez kontroly dostal na internet a do úředního věstníku. Závěr zprávy byl cílený na tento specifický problém. My jsme navrhli, aby předseda parlamentu uvážil použití pravomocí, které má podle článku 123 Zároveň v parlamentu existuje formální postup, který umožňuje efektivní řešení takovýchto otázek. Byl jsem velice potěšen, když jsem viděl dokument připravený sekretariátem a také zprávu, která dospěla k závěru, že naše zjištění bylo odpovídající a že také závěry odpovídali a případu. Já mohu hovořit o e, tom základu, na kterém jsme jednali. A jednali jsme také s ohledem na listinu základních práv ve smlouvě. K příloze bych možná jenom doplnil, že článek DET-SET se zabývá a specifickými údaji. Jedná se o nařízení 45 z roku 2001. Tento případ byl velice specifický, ale je pravda, že vyvolává obecnější otázky. A otázky týkající se toho, jak je zorganizována ochrana údajů, a také otázky týkající se toho, jak tato věc může ovlivnit otázku základních práv. Proto za druhé bych chtěl zdůraznit, že nařízení o ochraně údajů nejde jenom o samotné nařízení, ale také o evropský rámec, tak jak existuje, tedy o ten soubor směrnic. Tato legislativa se soustředí nejenom na ústní prohlášení, na svobodu projevu. Nejde zde jenom o nějaký urážející nebo no, jazyk zasahující do soukromí, ale soustředí se také na otázku nahrávání, zaznamenávání dat. Máme zde článek 3.2 který se týká zachovávání a ukládání údajů. Legislativa se tedy soustředí také na ty pozdější dopady toho, co se děje v parlamentu. Pokud jde o orgány a instituce, poukazujeme na to, že parlament jako takový porušil pravidla v důsledku svých kroků nebo v důsledku nečinnosti. To je důležité pro vaši analýzu, protože je možné, že v rámci vnitřních postupů parlamentu existují některé procesy, které mohou být touto analýzou ovlivněny? Nicméně nemusí být uh, ovlivně no, to samotné, nemusí být ovlivněny samotné argumenty. Takže pokud jde o přístup k publikacím třetích stran, existují zde některé otevřené otázky týkající se, související s ochranou osobních údajů a související s uchováváním dat. Otázka soukromí jako taková není součástí legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. E, jasně se to rozlišuje také v listně základních práv, kde máme článek 7 a článek 8. Článek 7. Odráží Evropskou umluvu o právech a článek 8 odkazuje spíše na rámec ochrany údajů členskými státy a institucemi. Pro mě z toho vyplývá velice důležité formální rozlišení. Moje kompetence vycházející ze smluv a legislativy se soustředí na instituce a orgány, jak jsou popsány, nikoli, nevztahuje se ale na další širší otázky základních práv. A mně připadá těžké poradit parlamentu v této otázce. Takže to je všechno, co můžu říci nyní na začátku. Možná vás to zklame. Na závěr bych chtěl jenom ještě zmínit, že to, co se zmiňuje v příloze a to, o čem se hovoří na národní úrovni, něco z toho už se odráží v jednacím řádu parlamentu. A mně se zdá, že je to značně obecné. Je nutné zde zajistit eh, rovnováhu. Žádné ze základních práv není absolutní. Listina umožňuje přiměřená omezení na základě zákonů, na která se odkazuje v dokumentu, tak jak ho máte k dispozici. Jednací řád parlamentu je, myslím, určitým nástrojem, jak se dostat o krok dále. Je možné tam nalézt odpověď. Můžeme později ještě hovořit o některých praktických dopadech. Já se domnívám, že spolehlivá politika která bude existovat předem, je způsob, jak se vyhnout budoucím problémům, protože když už problémy vzniknou, je těžké je potom někdy vyřešit. Děkujeme. Nyní slovo uděluji Evropském veřejnému ochranci práv panu Diamandurovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové tohoto výboru. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za pozvání na vaše zasedání. Pokud jsem správně pochopil ty skutečnosti, které vedly k tomuto jednání, tak členové tohoto parlamentu předložili eh, písemné prohlášení týkající se práv na jmenování dítěte. Víme, že ten muž byl obviněn z sexuálního zneužívání dítěte a byl také jmenován. Na základě toho poslanci eh, souhlasili s odstraněním jeho jména z tohoto písemného prohlášení. Bohužel s nedopatřením došlo k tomu, že byla zveřejněna všechna tři jména po šetření. Úřad pro naklání s osobními údaji rozhodl, že Evropský parlament porušil příslušné nařízení ochrany osobních údajů. A já se pokusím eh, nastínit analýzu této situace. Jednak by parlament měl pozměnit toto písemné prohlášení o straně Čech na jména, za druhé předseda Evropského parlamentu by měl využít své pravomoci eh, podle článku 173, které eh, právě upravuje otázku ochrany osobních údajů a za poslední by parlament měl pozměnit eh, eh, svá pravidla tak, aby zabránil opakování takovýchto administrativních eh, omylů, aby byla zveřejňována jména nepříslušným způsobem. Prezident parlamentu požádal tento výbor, aby prověřil aplikaci těchto pravidel pro poslaneckou činnost. Jak víte, celá řada důležitých práv a zásad jsou velmi relevantní pro jednání tohoto výboru. Dodržování pro dodržování soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů jsou uznávány jako základní práva podle charty základních práv. Článek 24.2 e, této charty říká, že e, se musí zohledňovat věk dočené osoby, zejména v souvislosti s právy dítěte, je potřeba mít na paměti a v první řadě zohledňovat eh, zájmy dítěte. Legislativa Evropské unie říká, že legislativa se odvíjí od zastupitelské demokracie, uznává, že Evropský parlament přímo zastupuje občany na úrovni Evropské unie. Aby Evropský parlament mohl hrát svou roli ve svobodné a demokratické společnosti, je nezbytné, aby evropští poslanci se mohli vyjadřovat bez omezení. To je zdůvodnění ustanovení týkající se imunity obsažené v protokolu o výsadách a imunitách v Evropské unii článku 8 tohoto protokolu eh, je, se stanovuje, že poslanci by neměli být předmětem žádného šetření nebo právního řízení v souvislosti se svými výroky nebo hlasováním, které provedli v, eh, v, v, při výkonu své funkce. Jak také rozsudek soudu jasně říká, parlament a poslanci nemají žádnou pravomoc, aby mohli eh, platnost těchto práv zrušit. Eh, já se nechci vyjadřovat k tomu, jak jsou tato práva zásady aplikovány v tom konkrétním případě, o kterém jsem hovořila, to proto, že já jsem neprovedl šetření v této věci. kromě toho eh, bych takovou analýzu nemohl provést, protože DPS ji provedl a Existuje určitá oblast překrývání naší působnosti a my máme dohodu, že nebudeme duplikovat zbytečně eh, šetření. Myslím ale, že bych mohl pomoci tomuto výboru pro mm, zjištění situace a popis nápravných opatřeních. Eh, pokusím se nejprve obecně říci, jak by ombudsman mohl v budoucnosti jednat eh, v případě takovýchto stížností. Nejprve mi dovolte, abych vám nabídl reflexy o tom, jaký je vztah mezi ombudsmanem a zákonodárci. V roce 2008 jsem provedl průzkum národních ombudsmanů v Evropské unii, abych zjistil, jak nakladají se stížnostmi, které se týkají národních poslanců parlamentu. A naprosté většině případů to bylo ta odpověď byla, že něčemu takovému nedochází a většina ombudsmanů se opírá o podporu parlamentu aby dosáhli přijetí svých zjištění a souladu se svými doporučeními. Eh, kde je předmětem v mm, případu eh, parlament, eh, nastávají problémy. Ehm, parlament není vyčleněn z působnosti ombudsmana, nicméně ombudsman konzistentně zastává názor, že politická práce parlamentu Eh, která je chráněna, nespadá do eh, mandátu ombudsmana i přesto, že by mohla vniknout záležitost, která by byla mohla být eh, dána k soudu. Ombudsman myslí, že veškerá práce prováděná v parlamentu je politická, takže ombudsman by se nezabýval například stížností poslance, který by napadlo rozhodnutí o zrušení imunity, přestože takové rozhodnutí může být napadnuto příslušným poslancem eh, soudním přeskumem. Co eh, je a není politická práce, se musí posuzovat jednotlivě. Rozhodnutí parlamentu týkající se obsahu plenárních zasedání jsou považovány za součást politické práce parlamentu a stejný závěr byl dosažen také v případě vyslychání odvolání vůči sankcím uvalených na eh, poslance předsedou parlamentu. Měl bych také zdůraznit, že kritérium eh, hovoří o politické práci, ne o politické kontroverzi. Ombudsman řešil celou řadu eh, záležitostí se Evropského parlamentu ve věcech, eh, ve, o kterých mají poslanci silné názory. Týká se to stížností ohledně přístupu k dokumentům, anebo bych vedl jiný příklad, stížností o přepoštění nebo vyhoštění z budov parlamentu. Nikdy jsem neobdržel stížnost proti parlamentu od poslance nebo od jakéhokoliv jiného občana týkající se vykonávání pravomoci předsedy parlamentu podle článku 1, 2, 3 jednacího řádu. Pokud takovou stížnost obdržím, tak eh, to pečlivě zvážím a posoudím konkrétní skutečnosti, jestli se to dotýká politické práce parlamentu. Myslím, že konečná zpráva tohoto výboru bude eh, mít velkou hodnotu při posuzování takových záležitostí budoucnosti, pokud ním někdy dojde. A na závěr mi dovolte poděkoval výboru za pozvání na tuto důležitou diskuzi a samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše otázky nebo poskytnout zpravodaj jakouhle další pomoc, pokud to bude v mých silách. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank, Herr Ombudsmann. Děkujeme, pane ombudsmane. Jako první se hlásí paní Lichtenbergerová. Paní Lichtenbergerová to ještě ví, ale rád bych ještě poukázal na to pro ty, kteří přijeli později. Dnes budeme klást pouze otázky, odpovědi a rozprava později a neveřejně. Paní Lichtenbergerová, máte slovo. Děkuji za e, zhrnutí problematiky hlubší diskuzi ještě povedeme. Mám ale jednu otázku. Hovořil jste o rozlišení mezi mluveným slovem a zapsaným. To je v této souvislosti velice relevantní, respektive hovořil jste eh, o souvislosti mezi mluveným slovem a dokumenty zápis mluveného slova. Jaký význam má v určitých otázkách, hlavně když se to týká údajů, jak je možné ho kvalifikovat, když se objeví v nějakém dokumentu, například prostřednictvím pozměňovacích návrhů nebo tak. No a nebo ten zápis jako takový. Eh, ráda bych, abyste se věnovali tady tomu, co přesně znamená ten zápis pro publikace Evropského parlamentu, ať už na internetu, anebo celkově v publikacích, zkrátka v písemné formě, jaký význam ten zápis má. Děkujeme. Prosím, kdo odpoví. Pane Hosting, si máte slovo. Um, <clears throat> I have, um, thank you for the question. Mnohokrát děkuji za otázku. Já jsem odkazoval na formulaci článku 3 nařízení o ochraně údajů, jak ho přijala Rada a parlament. Nařízení je aplikovatelné na zpracovávání osobních údajů, především automatické zpracovávání a další zpracovávání a v rámci systému ukládání dat. Zde se jedná tedy o strukturální ukládání údajů. Předpokládejme, že něco takového jednou bude v rámci rozsahu. Otázka je, jestli zde existuje výjimka pro politickou aktivitu. Nařízení ale nezavádí výjimku pro specifické úkoly parlamentu. To znamená, že to pokrývá politické administrativní ukázky. Je zde výjimka pro Evropský soudní dvůr, pokud plní eh, svoji soudní úlohu. A to, na co se nařízení vztahuje, to je věc pro analýzu. Osobní údaje musí být zpracovávány e, zákonným způsobem, s legitimním účelem. A úkoly parlamentu určitě odpovídají stanoveným pravidlům. A samozřejmě otázka je, jestli něco takového je nutné nebo vhodné, ale většina práce parlamentu nebude přinášet žádné problémy. Nicméně existují výjimečné situace, kde problémy mohou nastat. A pro takové případy jsme se rozhodli soustředit se jenom na publikace. Zpráva týkající se vyšetřování se nesoustředila na celý proces, ale právě na tu publikaci, na to zveřejňování. A já bych řekl, spíše ale hádám, že normální organizace vypracovávání zápisů, nahrávek, že tato obyčejná praxe nepovede k problémům. Protože pokud by se to dostalo do oblasti citlivých údajů, máte jasná pravidla, v rámci kterých parlament pracuje. To znamená, že pouze ta publikace prohlášení v této formě, o jaké hovoříme, byla problematická. Takže to pravidlo, ten článek 123 jednacího řádu, v podstatě zajistí, že parlament bude plnit svoji úlohu v rámci toho, co je zákonné, co je legitimní. Dále, pokud jde o ty možné praktické problémy, já bych vám poradil, aby výsledkem vašich úvah byla jasná politika, jasná ustanovení. Něco takového by pomohlo veškeré práci, kterou děláte a všem výborům, protože aby tak bylo zajištěno, že s dokumenty nebude žádný problém. A to by v podstatě vyřešilo předem veškeré potenciální problémy. Já si myslím, že to je velice pragmatický a moudrý přístup. Můžeme teoreticky zacházet do extrémních eh, případů, ale tyto případy budou pokryty eh, rozumným využíváním článku 123 jednacího řádu jak ho případně upravíte. Děkujeme, nepřekvapuje mě, co zde slyším. Má ještě někdo nějaké další otázky? Není tomu tak? Myslím, že eh, vše jsme si pochopili tak, jak jste to mysleli. Děkujeme vám za to, že jste se zúčastnili a v dalším zasedání budeme pokračovat v tom interním procesu poznávání a seznamování se s problematikou. Také jsme se dnes dohodli, že dnes o půl čtvrté uspořádáme krátkou rozpravu k tématu patentů. Ze svého stanoviska zpravodaje bych rád poukázal na to, že Zpráva, která před námi je, má 28 pozměňovacích návrhů. Těchto 28 pozměňovacích návrhů se vztahuje k bodům odůvodněním, poznámkám a k dalším bodům, samozřejmě také ke eh, klíčovým bodům v závěrech. Ty pozměňovací návrhy byly vyhodnoceny a tam, kde byla možnost, možnost dospět eh, ke kompromisům, byly kompromisy navrženy, alespoň z mé strany. Všude tam, kde eh, je napadána základní myšlenka zprávy, jsme ty pozměňovací návrhy navrhli zamítnout a ve všech ostatních eh, případech, kde pozměňovací návrhy přispívaly ke zlepšení zprávy a neškodili, tak navrhuji je přijmout. Hovořili jsme na tom už na posledním zasedání ve Štrasburku. Už jsme se bavili o tom, jak v té zprávě budeme postupovat. Pro mě jsou důležité dvě věci. Tak za prvé nejde o obsahové nějaké stanovení budoucího jazykového režimu. O tomto Evropský parlament nerozhoduje v této zprávě, ale teprve při rozhodování o zprávě, která se objeví později na základě návrhu, který dostaneme od komise. Takže rozhodovat o tom budeme později. A proto nyní není relevantní rozhodovat o tom, jestli to bude dvou, tří nebo pěti jazykový režim nebo 23 jazykový režim. To se bude rozhodovat až potom. To teď není relevantní. Dnes jde pouze o ten proces. To znamená, že jde o možnost členských států, které o to požádali v postupu posílené spolupráce, možnost spolupracovat. To je otázka, ve které dosud nebyla jednomyslnost a tady se ta jednomyslnost nabízí. Rád bych poznamenal, že pozměňovací návrhy jsou k dispozici ve všech jazykových mutacích. Byly tady dnes poslány k dispozici a co se týče právní služby, Stanovisko právní služby bude k dispozici. Teď ještě není, ale bude k dispozici v 17 hodin dnes, takže vám bude zasláno. Znamená to tedy, že zítra před hlasováním ehm, bude mít každý to stanovisko přečteno. Není ehm, překvapivé, když vám sdělím, že posudek právní služby se neodlišuje od ehm, posudku právní služby komise a rady. Takže to jsou jediné poznámky, které ze své pozice nyní mám. Rád bych ale zopakoval ještě jednu věc, kterou jsem říkal už ve Štrasburku. Eh, v zásadě jde teď o to, že vyslyšíme požadavek pléna. Plénum v prosinci ve Štrasburku vyzvalo komisi, aby předložila Eh, odpovídající návrh k Enhanced Procedure, pokud by v radě nedošlo k dohodě. Možná ještě jedna poznámka, protože se mě na to včera ptal. Eh, smlouva zamýšlí, že se budeme účastnit consent procedures, ale že se budeme účastnit i ostatních postupů. Včera večer jsem oznámil, že to opravdu tak bude. Parlament byl konzultován v těchto otázkách, ale eh, belgické předsednictví nereagovalo, což v podstatě není eh, nijak zásadní, protože důležité je, že se nás zeptají a když neodpovíme, tak to není nijak zásadní. Takže z mé strany mohu formálně říci, že vše, co máme před sebou, je správné. Uh, a je to také obhajitelné. Samozřejmě teď máme různé názory, které mohou být vyjádřeny v té rozpravě, ale s ohledem na rozhodnutí pléna a na touhu maďarského předsednictví. Zamýšlím držet se předepsaného harmonogramu a to znamená zítra hlasovat a pak to poslat na plénum. K tomu se přidává to, že mě maďarské předsednictví ujistilo o tom, že včas před plenárním zasedáním budeme mít eh, splněny všechny formální požadavky. Takže to je to, co mohu říct jako zpravodaj, vám jako výboru a prosím, abyste se hlásili o slovo. Kdo chce, prosím, promluvit? Paní Lichtenbergerová, prosím. Já bych ráda řekla jednu věc. Už několik dní se můj postoj k Enhanced Procedure eh, nezměnil. Mám potíže s tím eh, postupovat postupem Enhanced Procedure. Myslím si, že bude docházet k tomu, že některé státy vyvinou vlastní praktiky v oblasti patentů a budou je nadále provozovat. Myslím si, že by bylo extrémně obtížné, kdyby se tady ty postupy Enhanced Procedure rozšířily příliš. Uvedu příklad, když mám například malý podnik a musela bych v každém případě dodržovat určité eh, normy. Pokud budu v zemi, která této legislativě přistoupila. Potom budu obchodovat se zeměmi, které tu legislativu dodržují také a s ostatními ne. Jaký to tedy bude mít smysl? Eh, složitost, kterou kritizují občané v Evropské unii, se ještě zvyšuje se zvyšujícím se počtem enhanced procedure. Evropa je tím méně průhledná a vidím, že většina si myslí, že je to dobrý nápad. Jako demokratická politička se samozřejmě eh, s tím musím nějak poprat. No, občanům se to nebude sdělovat jednoduše, to vám říkám otevřeně. Když jsme teď po celá desetiletí hovořili o eh, naději na evropský patent a teď se dostáváme k tomu eh, zjednodušenému postupu, k té posílené spolupráci. Mm, myslím, že to není úplně optimistické. Doufám, že v dalších třech až čtyřech letech nebudeme zde v parlamentu projednávat pouze enhanced procedure, protože si myslím, že pak bychom to mohli úplně opustit na evropské úrovni a získali bychom více. Ještě jedno slovíčko, prosím vás, pozměňovacím návrhům. Většina z nich je naprosto rozumná. Děkuji. Gracias, presidente, y sobre todo gracias por poder mantener. Děkuji. Především vám děkuji za to, že jste nám dal příležitost diskutovat o těchto věcech po té, co jsme to již probírali minulý týden. Teď eh, jsme svědky nového vývoje, opakujeme různé eh, argumenty a bez ohledu na to, co stane zítra při hlasování, tak si myslím, že máme všichni trochu hořkou pachuť v ústech s tím, eh, jak se s tím naložilo, z toho, jakým eh, způsobem byl tento postup proveden. Pro nás je to pořád zdroj nejistoty v tom smyslu, že rada nenalezla řešení podle článku 20 smlouvy. Během tohoto postupu došlo k různým nedostatkům. Pan zpravodaj, předseda našeho výboru, se vždy snažil spolupracovat a nalézt řešení u celé řady problémů, které postupně vznikaly. byly předloženy různé pozměňovací návrhy, které nebyly přeloženy do všech jazyků, rozhodně ne do španělštiny. Já hovořím jinými jazyky, ale když diskutujeme o něčem tak složitém a tak důležitém, což eh, nemá vliv pouze na španělské občany, ale na všechny občany v Evropě, tak bych byl rád, kdybych to měl k dispozici ve svém mateřském jazyce. Do 12 dnes rozhodně všechny přeloženy nebyly. Víme, že hovoříme o právním stanovisku, které má brzy eh, být přijato, ale my máme jenom několik hodin na to, abychom si mohli prostudovat obsah takového stanoviska a potom eh, se o tom zítra má hlasovat. Znamená to, že eh, máme zohlednit pozměňovací návrhy bez toho, abychom si mohli vyžádat stanovisko právní služby, takže pro mě je to zdroj velké právní nejistoty a zanechává to pachuť. Jak už jsem také říkal minulý týden, rozhodně teď nehovořím o předsedovi nebo o zpravodaji, spousta lidí to považovala za určitou bitvu, kterou eh, rozhodně vyhrajeme, ale já si myslím, že se mílí, že ta bitva pokračuje, bude to mít vliv na úplně všechny. A bohužel, ti z nás, kteří jsou tady dnes, eh, jsou tady proto, že věříme v Evropu, věříme ve vnitřní trh a chceme tomu napomoci. Já jsem vášnivý zastánce vnitřního trhu a jeho dalšího rozvoje. A podporuji také práci komisaře Barniera ale nemyslím si, že je možné nějakým záhadným způsobem měnit pravidla naší práce, jak se to stalo na půdě rady. Najednou se všechno změnilo. Já chápu, že někteří kolegové eh, to už konečně chtějí dotáhnout eh, do konce, protože se tím zabývají tak dlouho. Všichni asi souhlasíme s tím, že komunitární patent je nezbytný, ale Byl bych rád také, abyste mě správně pochopili. My vítáme eh, komunitární patent, vítáme úsilí komisaře Barniera, který dělá všechno pro to, aby to bylo možné, ale dostali jsme se do bitvy, ve které padne mnoho obětí. A já mám pocit, že bohužel se zapletáme do debat, které mohly být mnohem lépe připraveny, u kterých mohl panovat větší konsenzus, spíše než reagovat na věci, které se z čista jasna objeví. Nikdo by neměl mít žádné pochybnosti, že já jako španělský poslanec v budoucnosti rozhodně budu podporovat jakoukoliv možnost zlepšení vnitřního trhu. Nicméně Způsob, jakým zavádíme tuto implementaci zlepšené spolupráce podle Lisabonské smlouvy, není úplně nejšťastnější. A jak už jsem říkal, na začátku zanechává to trochu pachuť v našich ústech. Jsou tady články 131 a 326. <laughs> A já mám pochybnosti o tom, jestli se jsme v souladu se smlouvou. Měli bychom se zabývat tím, jestli vlády, například španělská nebo i jiné, eh, v budoucnosti mohou používat právní spory v této oblasti. My jako politici musíme předpokládat, že naším úkolem v budoucích diskusích, například o jazykovém režimu, je hlavně aplikovat kritéria jednoduchosti. A další. A to všechno s cílem zefektivnit Unii. Všechno to může být v angličtině, ale já si musím, že s tím musíme nakládat velmi opatrně. Já to říkám na adresu lidí, kteří mají pocit, že někdo musí vyhrát nebo prohrát. O to tady opravdu nejde. Myslím, že bychom měli lépe zorganizovat celou tuto debatu. To je naším společným úkolem a já doufám, že v budoucnosti, až budeme debatovat o nařízení, tak budeme eh, zaujímat konstruktivnější postoj. Já bych nemohl přijmout eh, znovu to, že najednou čisté jasna se vynoří nějaká další překvapení a budou se dít zázraky v podobě překladů, které vzniknou za 12 hodin, nebo že návrhy na řízení jsou sepisovány za čtyři dny. Já v zázraky nevěřím, ale v příštích měsících si myslím, že bychom měli velmi bedlivě eh, sledovat, co všechno se tady odehrává. A doufám, že budeme všichni mnohem konstruktivnější a uvědomíme si, že máme společný zájem, což je vytvoření tohoto patentu. Zejména v době hospodářské krize je to velmi prospěšná věc a myslím si, že bychom měli využívat všech nástrojů, které nám uděluje Lisabonská smlouva. Děkuji, pane předsedo. Mám pocit, a při vší úctě, pane předsedo, doufám, že mě právně chápete, že je mým právem jako poslance se bránit eh, útokům. A mou povinností je především zastupovat své voliče. Jak říkala paní Lichtenberg, se najednou ocitáme v oblasti zlepšené spolupráce, což je tady vykládáno jako nástroj, jak říkal eh, před okamžikem můj kolega, měl by to být nástroj pro dosažení většího koncensu. A najednou jsme zastiženi tím postupem, překlady, rychlostí, právními stanovisky, a tím postupem obecně. Jak už jsme říkali ve Strasburku, otázka cel, týkající se procesních záležitostí se stává velmi důležitou. Je to podle mě, eh, kromě té toho procesní části, je to problém i týkající se podstaty problému. A víme, že jde o to vytvořit eh, nějaký zavedený postup pro tuto zlepšenou spolupráci. Myslím, že se kolikrát pohybujeme na úplné hranice těchto pravidel. Jak říkal můj kolega, jeden z těch návrhů, který vůbec nebyl zdůvodněn na radě, eh, bylo právě prosazování a používání jenom jednoho jazyka. Myslím, že jsme klamáni. Myslím, že napřed nám slibují tři jazyky na úkor Eh, dalších a to všechno ve prospěch jenom jednoho, pokud je pravda, že tento jazyk by byl užitečný pro malé středně velké podniky. Ale eh, já myslím, že to tak není. Já jsem, myslím, že jsme v situaci, kdy nám vnucují eh, postup, který odporuje našim právům a našim povinnostem, což je zastupovat zájmy našich voličů. Pane předsedo, já nevím, jestli je možné ještě napravit tu situaci, protože eh, ta střela je již eh, na cestě, zítra se o tom má hlasovat, nevím, jestli bude možné předložit ještě pozměňovací návrhy na plenární zasedání, vzhledem k tomu, že jsme měli velké problémy vůbec s tím, eh, je vidět. A já si myslím, že bychom měli mít možnost, ale také eh, úkol se podrobně zabývat eh, detaily těchto pozměňovacích návrzích. Měli bychom být eh, opatrní jako zástupci občanů, měli bychom mít možnost kontrolovat tyto záležitosti. Proto tady jsme, jsme proto, abychom kontrolovali to, co nám vnucují jako kdysi v 19. století. Děkujeme, slovo má kolega Baltasar. Grazie, presidente. Io credo... Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že je důležité, abychom v této diskuzi pokračovali, tak jak jste to řekl už na začátku. Jde nám totiž o posílenou spolupráci v oblasti evropského patentu. Chci předeslat, že jsem přesvědčeným Evropanem. Ehm, myslím si, že i na základě toho, jak se projevuji tady ve výboru, je jasné, že jsem přesvědčen o tom, že Evropa může vést k tomu, že ostatní země budou vykazovat růst. Evropa musí být schopná překonat i lenost, staré zvyklosti, a ostatní neduhy, které se vyskytují v některých zemích. Například spožděné platby, ta eh, směrnice o spožděných transakcích, pokud bude opravdu implementována, dojde k tomu, že některé země budou opravdu přinuceny k tomu, aby se eh, přizpůsobili zvyklostem, které v Evropě panují. Vždy, když jsem měl možnost, obhajoval jsem posílenou spolupráci například u Říma 3. Je podle mého názoru naprosto správné, že v některých případech, v některých zemích, kde eh, jsou některé vnitřní odpory, které můžeme překonat, budou modernizovat a harmonizovat své předpisy a legislativu. Co mě naprosto vyvádí z rovnováhy a překvapuje, je užití toho nástroje dnes a také jeho důsledky pro vnitřní trh jako takový. Pokud si dobře vzpomínám, je tomu dnes poprvé, co e, používáme posílenou spolupráci i když její dopady jsou přece jednoznačné. Vlastně potřebujeme společný evropský patent, protože víme, jaký dopad samozřejmě posílená spolupráce má. Tady mluvím o úlevách pro podniky a patent by přinesl mnoho, mnoho jiných výhod, které dnes podniky nemají. Začíná to u nákladů za patent a tak dále a tak dále. Ale v některých státech jsou užívány některé nástroje, některé státy je neužívají a to samozřejmě má dopady na vnitřní trh. A celá ta problematika um, sebou přináší řadu otázek. Z toho důvodu jsem poprosil o právní posudek a z toho důvodu jsem také poprosil o použití normálního postupu, protože jinak nemá vůbec žádný smysl chtít zapojit parlament přičemž v některých jiných případech jsme pouze u toho a pouze schvalujeme věci. Je přece normální, že tady v parlamentu budeme o těch záležitostech diskutovat, přičemž si uvědomujeme, že vytváříme precedentní případ. Dnes, respektive u toho hlasování, budeme vytvářet precedens. Znamená to tedy, že nejde už o to, abychom překonali nějaká spoždění nebo rozdíly, které vznikají kvůli kultuře nebo náboženství. Eh, například na Maltě, nechtějí povolit rozvod, ale přesto budeme nějak pokračovat, nějak se pojede dál. Alespoň se musíme postarat eh, o to, aby život těch, kteří se rozvést chtějí, byl jednodušší. Zde ale lobujeme za posílenou spolupráci i přes určité důvody jednotlivých členských států. No a to hodnocení, které nějak musíme z toho vyvodit, je, jestli to využití toho nástroje bude v následujících letech něčím běžným a jestli tento nástroj bude v následujících letech moci být použit, i když budeme jednat o něčem mnohem důležitějším. Když budeme jednat o něčem, co souvisí s historií, s kulturou a ostatními specifiky jednotlivé země. A právě z toho důvodu si myslím, že ta eh, diskuze nám nabízí řadu možností a všichni musí mít možnost si udělat nějaký vlastní obrázek. Já bych si přál, aby byla zachována svoboda rozhodování, až budeme rozhodovat o jazykovém režimu patentu a funkční, funkčnosti toho režimu toho patentu. Myslím si, že v těchto případech musí mít parlament možnost o těch záležitostech diskutovat. A to nejen z toho důvodu, že některé státy toto usnesení v radě nebo v komisi podpořili, ale právě proto, že máme nějakou možnost něco změnit. Jsme naprosto svobodným orgánem, a co se týče toho jazykového Eh, režimu a ostatních aspektů patentu musí naše diskuze probíhat svobodně. A to tak, aby parlament mohl dospět k řešením, která budou nejvhodnější pro náš vnitřní trh a pro naše podniky. Slovo má paní Vikströmová. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom tu diskuzi měli vést smysluplněji. Zítra ani pozítří nezanikne svět, takže je čas. E, to, o co nám jde, jde, aby státy dobrovolně intenzifikovaly a prohlubovaly spolupráci mezi sebou. Ráda bych připomněla, že posílená spolupráce jako taková je opravdu velice dobrá věc. E, budeme otevření pro to, abychom mohli zapojit více států, které chtějí v rámci posílené spolupráce spolupracovat. Stejně jako kolega Balcazar chci připomenout, že o posílené spolupráci jednáme už po druhé, a respektive, že je to po druhé, co se e, jí e, v tomto výboru zabýváme. Poprvé šlo o rozvody. E, v mé zemi, ve Švédsku, byla posílená spolupráce v radě zablokována. Já jsem se zdržela, protože jsem nechtěla házet klacky pod, nohu, pod nohy tam, kde by mohla být dobrovolná spolupráce. Zdržela jsem se při hlasování i na plenárním zasedání, i na výboru. A proč jsem to udělala? Udělala jsem to proto, protože si myslím, že my jako poslanci, anebo my jako lidé, bychom neměli házet ostatním klacky pod nohy, když chtějí dobrovolně spolupracovat. Pokud je někde nějaká vůle se vzájemně přiblížit a v budoucnu jednat společně, tak bychom eh, tomu neměli bránit. Takže jsem se rozhodla tak, jak jsem se rozhodla a eh, to je možná taková poznámka pro kolegy, pro které je to složité. A ještě ke kolegovi ze Španělska. Eh, rozumím jeho názorům, a rozumím tomu, když říká, že žijeme v situaci, která není jednoduchá. Myslím si, že vždy je možné najít možnosti, jak spolupracovat, i když nám to jazyky možná někdy ztěžují. Takže ještě jednou, měli bychom to vnímat jako velice otevřenou možnost, velice otevřenou nabídku, která nabízí možnosti ostatním, kteří se chtějí ještě připojit. A ještě jednou bych ráda poděkovala za skvělou zprávu. Je třeba konstatovat, že jsou zohledněny i ústavní požadavky pro posílenou spolupráci. Myslím si, že můžeme dospět k závěru, se kterým budou moci být všichni spokojeni. A to jak zítra, tak i později. Doufám, že se postupně k posílené spolupráci připojí všichni. Nyní bych chtěl uvítat eh, místo předsedu vlády a ministra spravedlnosti Tibora Navarčiče. Nicméně nejdříve předám ještě slovo kolegovi Rabkajovi než začneme rozhovor. Vážení kolegové a kolegyně, já chápu a myslím, že to také v pořádku, že je to ožehavá diskuse. A to patří také k šarmu parlamentu, že zde člověk může vypustit emoce. V tom není žádný problém. Nicméně, co nemůžeme udělat? nemůžeme říci, že e, je to teď velké překvapení. Co je tady velké překvapení? Téma evropského patentu už e, existuje od roku 1967. Já se nechci vracet tak daleko zpátky do historie. Chci poukazovat jenom na současný vývoj. Já už tu jsem 10 e, let a v roce 2000 předložila komise návrh a tehdy parlament neměl tak velký problém jako rada. Parlament během 15 měsíců předložil své stanovisko a to stanovisko bylo zcela jasné. A kolega Léne, pan předseda, ve svých připomínkách vždy poukazoval na to, že toto, parla, že toto téma pro parlament není nic nového a že jsme všichni v podstatě zajedno. A při poslední radě pro konkurenceschopnost se opět hovořilo o posilné spolupráci, ale o něčem takovém už se hovoří dva roky. Už se o tom začalo hovořit za francouzského předsednictví. Rada se konečně pohnula k tomu, že nepředloží společné stanovisko. Nicméně udělala něco, u čeho lidé úplně nechápou, co to eh, právně znamená. K patentu rada eh, předložila závěry. A potom přišlo španělské předsednictví a španělské předsednictví o tom také hovořilo a zabývali jsme se tím, jak to půjde dál. Diskuze o tomto tématu se znovu a znovu opakovaly. Kolegové, nemůžeme říci, že v radě se o některých věcech nehovořilo, jako například o režimu jednoho jazyka a tak dále. O tom všem se hovořilo. Prosím vás, přečtěte si dokumenty rady. Já mám tyto dokumenty, mám zprávy, eh, které předložila různá předsednictví rady a všechno to tam je. A to znamená, že ta posilná spolupráce není nic nového. Nemůžeme říkat, že je to překvapení. To je první věc. A druhá věc. Domnívám se, že skutečně musíme hovořit o tom, zda je to dobrý nástroj. Ano, ale neomezujme se na toto základní téma. Musíme o tom hovořit obecně. Ale o tom už jsme hovořili. Hovořili jsme o Lisabonské smlouvě. A my víme, jak se tato věc do Lisabonské smlouvy dostala. Hovořili jsme o tom při Evropské ústavě, hovořili jsme o tom při Lisabonské smlouvě. Hovořili jsme přesně o otázce posílené spolupráce korupce. Pamatuju si, kdo byl tehda zpravodajem Elmar Brok a e, ještě tam byl jeden spolu zpravodaj, na kterého si nevzpomenu. Ale o tomto tématu jsme dostatečně hovořili, takže si myslím, že e, není, zde na to není prostor. Není e, tomu tak, že se nyní vzdáváme práv. Chci trvat na tom, co už jsem řekl minule. My řekneme nyní ano nebo ne a k tématu posílené spolupráce v této věci. Pokud řekneme ano, což je ten návrh zpravodaje, který já podporuji, potom teprve začne celý ten proces. Samozřejmě budeme mít spolurozhodování, pokud jde o to samotné patentové právo. Ať ale to platí, ať už je to posilná spolupráce, nebo ať už je to spolupráce všech 27. A dříve jsme měli postup eh, souhlasu. Naše práva nezávisí na tom, zda se jedná o posilnou spolupráci, ano nebo ne, ale eh, závisí na tom, jak daný, dané téma je kvalifikováno podle smlouvy. Další otázka je otázka jednohlasnosti. To nezávisí na tom, jestli je to posílená spolupráce nebo není. Klíčové je, že jednohlasnost, jednomyslnost vyplývá ze smlouvy. Pokud bychom zde měli postup eh, většinový, a potom bychom o tom nevěřili. Jednoduše by se eh, o tom rozhodlo prostřednictvím eh, většiny nebo menšiny. Ale rozdíl je, že zde jde o jednomyslnost. Já chápu, že naši španělští kolegové a italští kolegové jsou velice citliví v této otázce. Musíme a, ale trochu odstoupit od toho, co se děje v našich rodných zemích. Dnes dopoledne jsme hovořili o návrhu paní kolegyně Valisové k Evropskému smluvnímu právu. Evropský parlament tento týden ve všech politických skupinách, ať už v, konz- v rámci konzervativců, socialistů a tak dále, hovořili o tom, že o tom, jestli chceme nebo nechceme evropské smluvní právo. Hovořili jsme také o tom v delegacích, například v německé delegaci, ale musíme trochu odstoupit od toho, co se řeší v našich uh, rodných zemích. A poslední věc. Ano, uh, můžeme hovořit o alternativách. Já proti tomu nic nemám, ale ve chvíli, kdy a to neprovedeme v plénu eh, v únoru, potom o tom nebude moci eh, rozhodnout Evropská rada a bude se to celé odkládat. Ale chtěl bych zdůraznit, víme, o co zde jde. A já jsem řekl předsedovi, on mi um, poskytl odůvodnění, že Evropský soudní dvůr eh, to o nás eh, požaduje, ehm, ale je zde celá řada úvodních ustanovení, ale ať je v nich, co chce, zásadní jsou ty body 1 a 2, ať už jsme, kde se říká, jsme proti, ne, jsme pro nebo proti. Takže eh, nezáleží až tolik na pozměňovací návrhy v těch úvodních ustanoveních. Zásadní věc je, jestli jsme pro nebo proti. a na takovéto rozhodnutí nepotřebujeme až tolik času. Děkuji. Poslední na seznamu řečníku je kolega Sperony. Děkuji, pane předsedo. Smlouvy opravují postup posílené spolupráce a nikdo by neměl být překvapen, když se skupina členských států rozhodne tohoto postupu využít. Současně ale smlouva také říká, že tato spolupráce musí být schválená parlamentem a proto bychom neměli být překvapení. A měli bychom jasně vyjádřit svůj postoj a říci ano nebo ne, jinak ta smlouva také může říkat, že se to bude konzultovat s parlamentem. Já si myslím, že tam je napsáno se souhlasem parlamentu. Měli bychom si vyžádat informace o podrobnostech a potom rozhodnout, jestli něco takového chceme nebo ne ať už na to máme jakýkoliv názor jednotlivě. A myslím, že máme málo času a proto bych chtěl schválit, tím, eh, schválit to, co říkal pan Baltazar. Děkuji vám, já si vám chtěl poděkovat za tuto rozpravu. Zítra o tom budeme hlasovat. Eh, Mezitím máme všichni příležitost se podívat na právní stanovisko. Je potřeba eh, si uvědomit, že toto vyplývá z toho rozhodnutí z prosincové plenárního zasedání, které již do značné míry řeklo, že něco takového nastane a proto teď běží to řízení tak, jak eh, běží. Tento bod tedy opouštíme. Já jsem velmi rád, že máme teď mezi sebou pana um, ministra eh, spravedlnosti Maďarska Tibora Navračiče, který je rovněž předsedu vlády. Dále, že tady máme eh, státního tajemníka a ministra hospodářství Zoltána Čefalvaje, Eh, to jsem doufám dobře, aspoň přibližně vyslovil. Obě tato ministerstva mají odlišné působnosti, které se překrývají s naší oblasti působnosti. Jednak je to smluvní právo, Brusel 1, závěti, Řím 3 a všechno, co s tím souvisí. Eh, eh, duševní vlastnictví, e-justice, Eh, vzdělávání právních, eh, právníků, jakož i evropské smluvní právo. A potom tady máme kolegu z ministerstva hospodářství, který má na starosti například patent, evropskou soukromou společností, eh, autorské právo, lepší regulace, spotřebitelská práva, akt pro malé podniky. To jenom to uvádím proto, abyste věděli, na co bychom měli klást otázky. Uděláme tak jako vždycky. Nejprve dáme panu místopředsedovi vlády slovo a na to, aby pohovořil o cílech a plánech maďarského předsednictví a potom zahájíme rozpravu. Takže prosím, pane eh, ministře, máte slovo. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Mnohokrát děkuji, dámy a pánové, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové. Několik slov na úvod. Chtěl bych shrnout to priority maďarského předsednictví a to, čeho bychom chtěli dosáhli za šest měsíců. Budu stručný, abychom měli dostatek času na otázky. Už na začátku prosince se v Budapešti uskutečnila oficiální návštěva komise a tehdy jsme měli dostatek času hovořit o prioritách maďarského předsednictví. Takže nebudu hovořit čistě jenom o prioritách. Osvěžíme trochu paměť, zopakujeme to, co jsme eh, řekli, čeho bychom chtěli dosáhnout a čím bychom se chtěli zabývat během šesti měsíčního předsednictví. V první řadě bychom chtěli, aby Evropa byla blíže občanům. Chtěli bychom posilovat základní práva, Chceme se také soustředit na ochranu práv občanů, tak aby byla Evropa blíže svým občanům, aby se posilovala evropskost aby Evropa byla unii občanů. V tomto směru už jsme zahájili svoji práci, ta spočívá především a v diskusích v rámci rady. V radě pracujeme na otázkách základních lidských práv. Zároveň se zabýváme problematikou eh, přistoupení Evropské unie k úmluvě o ochraně lidských práv. Eh, další skupinou priorit maďarského předsednictví jsou otázky, které se týkají rovněž Evropy blízké občanům. Jedná se o konkrétní právní eh, řešení, která se týkají každodenního života občanů EU. Jde nám o to, aby Evropská unie přinášela přidanou hodnotu pro život občanů. A jde nám o to, aby Evropa přicházela s řešeními, která ovlivní každodenní život občana. Jde například o ochranu obětí trestních činů, to je tedy oblast trestního práva, ale chceme přijít také s řadou dalších právních řešení, která, doufejme, zlepší právní systémy daných členských států. Jedná se například o oblast dědického práva. Dále budeme řešit problémy přeshraničního dědictví a přeshraničního vlastnictví. To zahrnuje především Brusel 1 a postupu v rámci Bruselu 1. Toto nařízení zahrnuje především přeshraniční uznávání dědictví. A další, třetí kategorii priorit jsou především ty priority, které budou moci být implementovány pouze tehdy, pokud budou všechny inten, všechny evropské instituce intenzivně spolupracovat, pokud se semknou. Jde nám především o spolupráci mezi radou a parlamentem a z tohoto důvodu bych chtěl apelovat na tento výbor, aby během celého maďarského předsednictví probíhala mezi námi plodná spolupráce. Ukázala to už diskuze o evropském patentu. Eh, je vidět, že si můžeme být vzájemně prospěšní, že společně můžeme dosáhnout uskutečnění cílu. Pokud dovolíte, tímto bych skončil a těším se, že budu moci odpovědět na vaše otázky. Prosím. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panie premierze za to. E, děkuji pane předsedo, děkuji pane mm, ministře, děkuji vám za tento úvod, byl velmi stručný ale myslím, že byl velmi rozumný. Vy jste hovořil o těch základních bodech, které jsou důležité také pro nás jako parlament. V podstatě nám jde o to, jak zjednodušit každodenní život našich občanů, jak zavést mechanismy, které by mohly eh, ten život občanům zjednodušit. Víme, že když mluví právníci s lajky, tak eh, kolikrát si vůbec nerozumí. Nicméně to, eh, co se děje tady v parlamentu, trochu ukazuje jinou tvář té diskuse mezi právníky, protože nám jde právě o to, abychom řešili ty problémy, které občanům vadí, které jim stěžují život. A proto bych vás chtěl, pane ministře, poprosit, jestli byste nám nemohl nastínit eh, časový harmonogram práce na nařízení Brusel 1 my eh, plánujeme revizi tohoto nařízení. Už jsme se tím začali zabývat. Máme první předběžný návrh od komise a proto by nás zajímalo, jaké máte plány v této oblasti. Eh, já mám jednu další otázku, která s tím souvisí, je to Evropské smluvní právo. Chci se zeptat, jestli to bude řešeno na neformální radě ministrů spravedlnosti. A ano, ne, myslím, že by bylo užitečné na debatu se čínskými státy. Teď pan kolega Lechne se hlásí o slovo. Já se na to mohu navázat, říkal pan Svěvka. Týká se to dědického práva, to myslím, že by znamenalo pro občany značné ulehčení a zjednodušení. A v to době, kdy je ta situace velmi komplikovaná, mně je známo, že eh, členské státy se k tomu nestaví moc eh, příznivě. Teď eh, probíhají také velmi důvěrné, eh, důvěrné jednání mezi komisí a parlamentem. Já bych se chtěl zeptat, u všech těch kompromisů jsou určité věci, které vyřešit nelze kde je potřeba nějak rozhodnout. Vidíte nějakou šanci na to, že by už během maďarského předsednictví nesnad eh, bylo dosaženo konečné politické dohody, ale možné, možná, že by byla dosažena neformální politická dohoda u těch dvou nebo tří bodů, které prostě je potřeba rozet, rozseknout. Myslím, ty technické právní otázky, na těch se snad eh, bude možné dohodnout. Děkuji, teď pan kolega Baltazar. Grazie, prezident. Signor ministro, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, pokud je o přeshraniční záležitosti a fungování vnitřního trhu, v tomto kontextu je mediace nesmírně důležitá důležité alternativní řešení spolu. Jak hodlá maďarské předsednictví monitorovat a usnadnit správno, správné převedení a implementaci směrnice týkající se mediace v členských státech. Děkuji. Dobře, nikdo další se nehodlá zeptat, takže předáváme slovo ministrovi, aby odpověděl a poté se podíváme, jestli se další budou ptát. Mnohokrát děkuji za vaše otázky. Chtěl bych odpovědět na první otázku, kterou položil polský kolega. S ohledem na současný stav věcí teprve se ukáže, jaké věci budou na zasedání rady v únoru. Víte, že doporučení bylo přijato 14. prosince. Eh, pokud je o toto téma, a je zde celá řada citlivých bodů a z tohoto důvodu je nesmírně důležitá disciplína, abychom se pohnuli dál. My jsme se dohodli na tom, že pokud eh, bude situace optimální už v červnu na Evropské radě, bychom mohli přejmout určitou dohodu, ale to si bude ještě vyžadovat eh, intenzivní práci. Nicméně máme tento cíl, červen 2011. Pokud je o evropské smluvní právo, v říjnu roku 2009 Evropská komise, a promiňte, říká ministr, spletl jsem se, trochu se mi zde zamotaly dokumenty. Pokud je o evropské smluvní právo, Existuje plán a, a v plánu je uvedeno datum podzim roku 2011. Pokud jde o naše předsednictví do červnového zasedání Evropské rady, chceme řešit tuto otázku, chceme provést předběžnou diskusi. Tedy 11. června na zasedání Evropské rady by se to mělo řešit. Pokud jde o dětické právo, to byla otázka pana poslance Lechnera, jestli eh, v této oblasti je možné, že dosáhneme politického konsenzu. Minulý týden na neformálním zasedání rady jsme o této otázce hovořili. Tato otázka byla velmi aktuální a my jsme byli zvědaví na stanovisko členských států. Ptali jsme se jich, jak vidí možnosti dohody. A na této neformální radě, nebo na základě toho, co tam zaznělo, jsme přesvědčeni o tom, že členské státy nemají zatím jednotné stanovisko, existují zde různé názory. A z tohoto důvodu bychom chtěli, aby tato diskuse byla větší prioritou, protože sama diskuse vede ke konvergenci, ke zbližování názorů. Jak jste to řekl, pane poslanče, na vnitrostátní úrovni existuje velké množství různých úprav, různých režimů a z tohoto důvodu je velice těžké identifikovat společné body, které by nám pomohly pohnout se ku předu. Můj názor je takový, že bychom pomalu měli diskutovat a postupovat eh, malými krůčky v diskusi. A cíl je zde možná ambiciozní, nicméně my věříme, že i když nedojde k politické schodě, pokud jde o všechny body, dojde k politickému koncenzu aspoň u klíčových otázek. A pokud jde o mediaci, čekáme na doporučení komise Rada je, pokud je o toto téma, velice otevřená. Jsme připraveni, jakmile dostaneme k dispozici návrhy komise, budeme je posuzovat. Bohužel zatím nemáme k dispozici dostatečné množství informací, tedy rada zatím nemá na čem pracovat. Mnohokrát děkujeme, pane ministře. Hlásí se někdo další o slovo? Má někdo další otázky? Nikoli, takže všichni jsou spokojeni. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste přišel, děkuji za diskuzi. Přeji vám i maďarskému předsednictví velký úspěch a uvidíme se za několik měsíců opět a uvidíme, co a čeho tou dobou dosáhneme. Takže nyní jeden ministr vystříhá, vystřídá druhého. Právě jsem říkal, že je to jak v ledním hokeji, teď přijde ten druhý útok. Takže ještě jednou vás tady srdečně vítám a bez velkého řečnění navrhuji, abyste hned začali. Řekněte nám něco o svých cílech, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, páni poslanci, dámy a pánové. Předtím, než zajdu do podrobností o jednotlivých otázkách, tak trošku rozšířím náš pohled a řeknu, o co jde zejména u těch jednotlivých dosie. Myslím, že je potřeba vyvodit určitá poučení z hospodářské krize. Některá poučení jsou naprosto evidentní, například jde o lepšení spolupráce v daňové oblasti a v oblasti hospodářské politiky, vzhledem k té obrovské zadluženosti a k daňovým nerovnováhám. Nicméně tady jsou některé netak evidentní lekce z krize. Já bych se chtěl podělit o tři body v této souvislosti. Za prvé, eh, i při zaměření na daňovou stabilitu a zvládání těchto krizí, tak bychom neměli zapomínat na naše úsilí to zlep- o zlepšování konkurenceschopnosti, protože bez lepší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a bez vyššího hospodářského růstu nemůžeme vyřešit daňové nerovnováhy a zadluženost v dlouhodobém výhledu. Za druhé je tady čím dál tím více signálů, že se objevují nové zdroje hospodářského růstu, jsou to inovace, myslím, že je to inteligentní a efektivní způsob nakládání s našimi lidskými a přírodními stroji a to pravděpodobně znamená, že naše budoucnost bude zelenější. A za třetí, neměli bychom se vzdávat požadavku na to, aby budoucí růst a oživení bylo udržitelné, aby co vedlo k vytváření pracovních míst. Myslím, že eh, růst bez pracovních míst není až tak pozitivní. Měli eh, bychom si uvědomit, že to nelze všechno nicméně zjednodušovat. Musíme si uvědomit, že některé problémy mají velmi hluboké kořeny v politice a v lidské povaze. Netýká se to tedy jenom ekonomiky. Musíme si uvědomit, že to vyžaduje jasná rozhodnutí, a to jak od členských zemí, tak od Evropské unie jako celku. Když hledáme správná řešení na hlavní výzvy, tak si musíme uvědomit, že bychom měli mít schopnost vidět jak les, tak i stromy a neměli bychom eh, zapomenout na velkou vizi a na podrobnosti prostřednictvím této vize. Když se díváme na ten celkový eh, les, tak to znamená mít ambiciozní vizi Evropy v roce 2020, která bude zaměřenější, cílenější, eh, bude používat přesná měření bude obsahovat také silnější nebo efektivnější zprávu a bude se řídit jasným výhledem na reformy na evropské i národní úrovni. A když se na ty stromy, na ty podrobnosti, tak bychom eh, si měli uvědomit, že bychom měli zlepšit předběžnou ekonomickou koordinaci a dohled. Samozřejmě, že implementaci má na starosti ECOFIN, ale i další formace hrady by měly mít možnost se na tom podílet. Eh, měli bychom vést tedy strategickou diskusi na základě zjištění týkajíc, vyplývající se z průzkumu každoročního růstu. Hlavním cílem je zajistit konsistentnost s hlavními iniciativami, jako je, jsou eh, je průmyslová politika a inovace. Vidíme, že eh, některé věci se projednávají dlouho na radě, některé vyplývají z eh, poměrně nedávného vývoje. A co to nás očekávají evropský či občané evropské podniky, je vyřešení dlouho neřešených otázek, abychom hledali nová řešení eh, na nedávné výzvy. Dámy a pánové, v oblasti působnosti Rady pro konkurenceschopnost bych rád popsal dva hlavní eh, principy, které, které, o které se budeme opírat během našeho předsednictví a které si myslím jsou nezbytné pro oživení evropské ekonomiky. Můj první hlavní princip je jednoduchý. Eh, podnikání by mělo být méně nákladné, odstraňování překážek a umožnění společnostem eh, působit v celé Evropě Eh, méně nákladně, to jsou základní eh, elementy oživení a vytváření pracovních míst. Nepotřebujeme více a podrobnější regulace potřebujeme spíše odstraňovat omezení a překážky. Smyslem podnikání je vytvářet hodnoty, ale některé eh, věci tím nejsou postiženy. Například jde o to, jak se vyznat v labirintu regulací, Eh, jak pokrýt administrativní poplatky, v ekonomické teorii se tomu říkají transakční náklady. Tím, že eh, ze zřetele ztratíme tyto věci, znamená, že to povede k plítvání a ke ztrátě efektivnosti. Bychom se vždycky měli ptát, jestli to, co přijímáme, pomáhá podnikům vytvářet hodnoty a Máme tady několik eh, možností, jak na to definitivně a rezolutně odpovědět. Jednak je to jednotný patent, přijatý prostředním posílené spolupráce, ten by měl zlevnit přijímání inovací a dále je to statut Evropské soukromé společnosti, což je nástroj, který by měl umožnit podnikat na celoevropském trhu bez administrativních překážek přes hranice. Přestože tady jsou určité příležitosti pro snížení transakčních nákladů, musíme si vědomit, že plný potenciál se nepodaří využít, pokud neodstraníme překážky eh, na vnitřním trhu, které brání mobilitě a proto je mým druhým hlavním principem eh, odstraňování fragmentace trhu a narušení hospodářské soutěže. Adam Smith také věděl, že rozdělení pracovní síly Dělba práce je zdrojem produktivity, pracovních míst a bohatství, takže už od jeho doby víme, že je potřeba to omezovat eh, prostřednictvím rozměru trhu. Měli bychom ale co nejvíce využívat eh, potenciál, který nám jednotný trh eh, nabízí. Víme, že roztříštěnost trhu je zdrojem mnohých negativních dopadů. Brání to investicím, vytváření pracovních míst, zvyšuje náklady pro potřebitele a omezuje to tedy hospodářský růst. A proto bychom vždycky při přijímání regulací se měli ptát, jestli naše kroky pomáhají překonat roztříštěnost trhu. Dále tady několik dalších otázek, které by mohly vést k pozitivnímu odpovědi těchto otázek a já bych se chtěl eh, teď zaměřit na jednu zásadní věc. Eh, týká se to zlepšení transparentnosti trhu a komparability, což by posílilo práva spotřebitelů a důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. Moje první zásada, tedy zlevnění podnikání v Evropě, se týká několika důležitých otázek a Eh, s tím souvisí tedy nová strategie pro vnitřní trh, kterou navrhl profesor Mario Monti, který ve své práci uvádí, že neschopnost eh, souhlasit nebo dohodnout se na celoevropském patentu je jedním z největších pochybení vnitřního trhu. Po třech dekádách musíme konečně překonat toto zablokování Chtěl bych připomenout také prohlášení Angely Merklové, která řekla, cituji, že naši prosperitu se nám podaří v Evropě udržet pouze pokud patříme k nejinovativnějšímu regionu ve světě. Konec citátu. Když budeme mít jednotný patent, tak tě můžeme poskytnout právní jistotu, můžeme snížit náklady. Patenty jsou pouhými, nejsou pouhými nástroji pro eh, z ocenění inovativních schopností. Myslím si, že to právně zakotvuje duševní eh, vlastnictví. Když se podíváme na průměrné náklady na patenty ve Spojených státech, tak to jsou 2000 dolarů. Když ale v Evropě eh, to chcete, chcete si patent eh, Eh, zavést, tak to bude stát 18 tisíc euro. A já si myslím, že zavedením jednotného patentu bychom to mohli zredukovat na 6200. Takže když se podíváme, kolik to stojí celou ekonomiku, tak si uvědomíme, že bychom mohli ušetřit 708 milionů eur každý rok eh, evropským podnikům. A proto chce maďarské předsednictví eh, přispět k tváření tohoto jednotného patentu a dosáhnout to cíle co nejdříve. Konečné rozhodnutí o jednotném patentu tedy musí padnout co nejdříve a posílená spolupráce se zdá být jediné řešení, které by mohlo dovést eh, ke konci tohoto procesu. A proto udělám všechno, co je v našich silách, abychom tento eh, proces dokončili a byli bychom rádi, kdyby parlament souhlasil se zahájením tohoto postupu a aby se o tom mohlo jednat již eh, na radě ministrů v březnu. Ehm, potom budeme schopni eh, začít pracovat na původním návrhu komise, na těch nařízeních, kterými budou prováděny jednotné patenty. A samozřejmě to všechno bude prováděno ve spolupráci s Evropským parlamentem. Dále jde o statut Evropské soukromé společnosti. I to je velmi důležitá otázka, která má za sebou dlouhou historii. Tato právní, tento právní subjekt by dovolal podnikům zakládat společnosti se stejnou formou bez ohledu na to, kde zrovna podnikají. Bereme jako základ pro kompromis původní švédský návrh z prosince 2009 a naším cílem je, pokud to bude možné, neotvírat otázky eh, u více než tří eh, otázek. Týká se to tedy eh, otázky sídla, týká se to minimální kapitálových požadavků a také účasti zaměstnanců na rozhodování. A maďarské předsednictví by co nejdříve se chtělo dostat ke kompromisu u těchto otázek. Další otázka souvisí s rozšířením trhu a jeho odstraňováním. A já bych vám chtěl říct několik slov o tom, jak bychom mohli postoupit eh, v této věci. Herbert Hoover, americký prezident v době hospodářské krize, jednou řekl, že hospodářská soutěž není pouze základem ochrany spotřebitelů, ale je vlastně motivací k dochávání pokryku. Musíme si uvědomit, že to je nezbytná věc pro zlepšování volby pro spotřebitele. Musíme si uvědomit, že je tady jeden velký rozdíl mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že naše cíle prohlubování jednotného trhu a udržení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů bez zbytečného administrativního břemena pro společnosti může být dosaženo současně a to je jeden z největších úspěchů Evropské unie. A proto maďarské předsednictví je toho názoru, že po dvou a půl letech jednání nastal čas dosáhnout dohody o usměrnice o právech spotřebitelů. Naším cílem bude dosáhnout dohody v prvním čtení mezi radou a parlamentem. Předsednictví bude sledovat diskuse ve výboru IMCO a JURY a samozřejmě budeme také eh, ve styku se zpravodem panem Švábem, abychom mohli dohodnout harmonogram pro dosažení dohody v prvním čtení. Co se týče mm, úrovně harmonizace, tady předsednictví chce hledat pragmatická řešení založená na kombinaci maximální harmonizace a minimální harmonizace s cílem dosáhnout dohody s Evropským parlamentem a přitom eh, dosáhnout cílu této směrnice. Dámy a pánové, Evropa se dnes potýká s velmi vážnými výzvami, což se vyžaduje úsilí nás všech. Měli bychom si všichni dát za cíl posílit Evropu, což, posílit Evropu, což je také moto maďarského předsednictví. Evropské společenství patří všem svým členům, musí tedy reflektovat tradice a cíle všech svých členů. To nejsou moje slova, jsou to Slova Margaret Thatcherové v jejím velmi slavném projevu eh, z Bruš v roce 1988 měli bychom rozšířit horizont a uvědomit si, že Evropská unie patří všem svým občanům a proto by měla reflektovat tradice a cíle všech svých občanů. A já jsem přesvědčen, že Rada pro konkurenceschopnost a Evropský parlament budou už spolupracovat pokud budeme spolupracovat, tak máme naději na překonání překážek. Pokud se nám podaří dosáhnout eh, těch cílů, o kterých jsem hovořil, tak si myslím, že to povede k hospodářskému oživení v Evropě. Dámy a pánové, dovolte mi ještě, abych hovořil maďarsky. Děkuji španělskému a belgickému předsednictví za práci, kterou odvedli a rád bych pokračoval v tom, co Španělé a Belgičané začali. Rád bych rovněž eh, řekl, že Maďaři jsou odhodláni pokračovat v řešení těchto otázkách a v úzké spolupráci a partnerství s parlamentem a v této spolupráci dovést do úč- úspěšného konce všechny vytyčené cíle. Rád bych eh, společně v tom triu, tedy s polským předsednictvím a dalším předsednickým státem, odvedl tak dobrou práci jako předcházející trio. Eh, to poslední, co jste řekl, ve mně vzbudilo vzpomínky a poznání, že to vždycky není automatické, že e, lidé e, věkem moudří, ale to je zcela osobní poznámka. E, nyní se o slovo přihlásilo pět lidí, nejdříve paní Wikström, prosím. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel na naše dnešní zasedání. Bylo to velmi fascinující zejména ve eh, vaší oblasti působnosti. Máte na starosti eh, řadu zajímavých věcí. Možná jste, když jste sem přišel slyšet, že zítra eh, jsme, budeme hlasovat o tom, jestli budeme souhlasit o zavedení posílené spolupráce v oblasti jednotného patentu, v oblasti autorských práv také očekáváme směrnice týkající se například siročích děl, kolektivní zprávy práv. O tom všem se bude jednat v příštích měsících. Různé prvky, také digitální agendy jsou důležité pro odstranění překážek na vnitřním trhu. Evropa by díky tomu mohla získat velké výhody tím, že vzniknou příležitosti poskytované internetem a novými technologiemi. Očekáváme eh, řadu pozitivních kroků od maďarského předsednictví a mě by zajímalo, jak je na váš názor na to, ty věci, o kterých jsem se zmiňoval, tedy siročí díla a kolektivní zpráva autorských práv. Byla bych ráda, kdyby se nám to řekl více. Děkuji, slovo má paní kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji. Děkuji také za váš projev, pane ministře. Já mám jen dvě malé otázky, respektive poznámky k vašemu projevu. Hovořil jste o výzvách fiskální nerovnováhy. A já si myslím, že tyto výzvy jsou opravdu velkými výzvami. Proto bych se vás ráda zeptala na následující. Jaká konkrétní opatření eh, myslíte, že bychom měli přijmout? Jakou cestou bychom se mohli vydat pro to, abychom eh, se této otázce mohli v Evropě postavit? Jsme tváří v tvář situaci, kdy konkurenceschopnost celkově jako taková není přímo podporována tím daňovým bojem, který se v Evropě vede, protože to vede k problematické situaci na vnitřním trhu a překážkám přesně tam, kde jsou hranice mezi státy. A právě proto bych ráda slyšela něco konkrétnějšího k tomu, kterým směrem se ubírají vaše myšlenky. No a druhá otázka eh, se týká tématu, kterým jsme se zabývali přednedávnem. Hovořili jste o tom, jak důležité je rozšířit eh, možnosti volby spotřebitelů, tím, že jim dáme větší možnost volby. To je opravdu důležité a správné. Z našeho pohledu to ale musíme ehm, spojit s ehm, co nejvyšší přístupností eh, opatření v ochraně spotřebitele, protože často by ta volba vedla k některým špatným produktům a tím bychom zase mezinárodně ohrozili konkurenceschopnost. Takže mě zajímá ta souvislost mezi zvýšením možností volby a zvýšením ochrany spotřebitele. Ehm, myslím si, že zde máme před sebou hromadu práce a já bych vás poprosila, abyste naznačil směr, kterým se v této oblasti chcete vydat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, hovořili jste o řadě cílů, které samozřejmě z velké části sdílíme. Tím největším a nejvyšším cílem, o kterém jste hovořil, se týká evropského patentu. Nejde přímo o to, abychom dosáhli té posílené spolupráce. V březnu se pravděpodobně vyslovíme proti ní. Posílená spolupráce je jenom poloviční dosažení toho cíle, protože u této posílené spolupráce by řada zemí zůstala vynechána. Takže proto se ptám, co zamýšlí maďarské předsednictví proto, aby podpořila, podpořilo přístup ostatních zemí k posílené spolupráci? Respektive, jak chcete popohnat vyjednávání tak, aby se účastnilo více států, aby se celého toho balíčku účastnilo více států? Tady hovořím o jurisdikci, jazykovém režimu a dalších věcech. No a druhá otázka. Hovořil jste o boji s byrokracií. Štojbrův výbor říká, že když odstraníme 25 byrokratických předpisů, se kterými se potýkají naše podniky, ušetříme 42 miliard eur. Ale my jako parlament jsme schválnili směrnici, která se týká pouze mikropodniků a osvobozuje je od zveřejňování finančních dokumentů. Um, to jsme přenechali dobré vůli členských států, ale já osobně od toho nic neočekávám, protože za všemi předpisy vězí nějaké zájmy některých skupin. Proto se ptám, co podnikne maďarské předsednictví proto, aby vrhlo více světla do tohoto lesa předpisů a nařízení, které eh, podnikům berou vzduch, který by mohli dýchat. Děkuji, kolka Cvěvka. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane ministře, mám jednu otázku nebo možná obecnou připomínku. Je zde jedna věc, kterou bychom měli mít na paměti. Vy jste řekl, že je možné dosáhnout eh, úspěchu v rámci různých etap naší činnosti, v různých oblastech naší činnosti a že zásadní je spolupráce Rady a parlamentu. Eh, bohužel my nemáme tak dobrou vzpomínku na spolupráci s Radou. Já mám jednu zásadní prozbu. Bylo by možné to nějak prolomit? A možná to nevyplnulo jasně, ale kolegové to už několikrát zmínili. Ehm, parlament zde bývá eh, někdy zneužíván. Například rozhodnutí o posílené spolupráci v oblasti patentů. Pokud se eh, nevyjádříme, existuje zde nebezpečí otevřené války. Zástupci maďarského předsednictví, kteří budou pracovat v radě, budou chtít změnit tento přístup k parlamentu, aby Lisabonská smlouva mohla být lépe využívána a aby parlament byl skutečně zahrnut do legislativního procesu, aby byla posílena jeho role. Bylo by dobré, pokud by se vám podařilo zbavit se v radě této nevůle a vůči spolupráci s parlamentem. Pan Rabkaj? Pane ministře, jenom okrajově vy jste předtím řekl, že vycházíte z toho nebo doufáte u směrnici o spotřebitelích pro spotřebitele, že to bude odsouhlaseno v prvním čtení. Nespadá to do naší hlavní kompetence, je to v rámci, projednává se to ve výboru IMCO. Nicméně, já mám dojem, že byste měl být trochu opatrný, pokud jde o vaše očekávání. Otázka prvního čtení není populární všude v parlamentu. Eh, možná tak bych to mohl formulovat. Eh, kolegové vědí, eh, komu to připadá dobrý nápad. Klaus Heinrle nebo tom něco ví, ale někteří, některým jiným to nepřipadá jako dobrý nápad. Pokud já vím, tak zde existuje určitá skepce k tomu prvnímu čtení, takže nevíme, jestli to tak skutečně dopadne. To byla jenom taková okrajová připomínka, ale já mám otázku. Já se domnívám, že je dobré, že jste zmínil jako prioritu Evropskou soukromou společnost. E, to bylo na čas odloženo a vy chcete v této věci dále pokročit. Vy jste sám zmínil to, v čem spočívají problémy. A já s ohledem na svoji politickou orientaci vím, kde je zásadní problém. Jedná se především o zapojení pracovníků. Já jsem pro Evropskou soukromou společnost, ale velice citlivě vnímám tento problém. A mě by zajímalo, jak to odhadujete, jak jste daleko, existují zde možnosti, že bude dosaženo kompromisu a máte nějakou představu o tom, jak by tento kompromis mohl vypadat? Kolega Boris. Ogromně děkuji. E, paní ministře, chtěl by... Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl doplnit jednu věc. Chtěl bych navážet na to, co říkala paní poslankyně o autorských právech. Hovořili jsme mimo jiné o autorských právech u osiřelých děl. A komisařka pro vnitřní trh řekla, že budou existovat určité předpisy, že bude existovat určitý model, že bude možné autorská práva využívat také eh, v rámci systému online. Víme, že toto je problém, který vyvolává celou řadu emocí. Na jedné straně chceme uchovat autorská práva, ale na straně druhé chceme zajistit přístup spotřebitelům k co největšímu počtu děl. Takže je nutné urychlit práci na tomto závažném tématu. Mě by zajímalo, zda maďarské předsednictví o tom uvažuje. Já bych chtěla navázat na to, co řekl kolega Rabkaj. Jak hodnotíte situaci vyjednávání? Máme zde trochu zvláštní situaci, skoro jako u patentů. Politici v radě a hovoří o tématech, které z pohledu eh, středních podniků, malých a středních podniků nejsou eh, zásadním problémem. A eh, hovoří se zde o spolurozhodování, a o tom, jak by mělo být upraveno to, kde má daný podnik sídlo a kde podniká. Ostatní otázky jsou spíše čistě teoretické, takže jak hodnotíte možnost dosáhnout ZD výsledku? A další věc eh, souvisí také eh, s tím, co říkal kolega Baldazar. Ehm, ZD se jedná o, společenstevní, eh, o právo společnosti. A zde je zcela zásadní otázka mikropodniků. My už jsme v plénu rozhodli, naprostou většinou. Nicméně v radě došlo k blokaci. Myslíte si, že zde dojde k průlomu? Je to vlajkový projekt komise, pokud jde o boj proti byrokracii a bylo by to dobré, aby takovýto vlajkový projekt byl doveden ke zdárnému konci. Pokud se to nepodaří, potom se bude klást otázka, co se tedy dělá při odstraňování byrokracie. A poslední bod se týká směrnice o spotřebitelích. Já vím, že první čtení eh, nebývá populární, ale bývá užitečné. Pokud jde o tuto směrnici, já se domnívám, že bychom se měli podívat na hlasování při nejmenším v tomto výboru. Nevím, jak to dopadne v IMKU, ale, nyní, ale zde ve výboru nejsme tak daleko od postoje rady. A proto se domnívám, že nemá smysl eh, vyhýbat se eh, dohodě v prvním čtení a protože jinak budeme za několik let sedět v Lucemburku a budeme se ptát, proč eh, jsme tyto problémy nevyřešili už před dvěma lety. A já jsem hovořila také s kolegyní Volis a eh, zde ve výboru je celá řada zástupců a velice otevřeně pro. Budete muset hovořit s panem Švábem ve výboru IMKO, eh, abyste zjistili, jaká je situace tam. Nicméně my máme jisté sympatie pro dohodu v prvním čtení, pro řádnou dohodu v prvním čtení. Takže to byly otázky z mé strany a předávám vám slovo, pane ministře. Mnohokrát děkuji za tyto bohaté otázky a doufám, že budu schopen na ně odpovědět. Takže začneme eh, autorským právem a osiřelými díly. Čekáme na návrh ze strany komise. Očekáváme, že tento návrh bude k dispozici na jaře. Nevíme přesně kde, kdy, ale až ho dostaneme, až ten návrh budeme mít, budeme moci pokračovat v práci. A jsme odhodláni to udělat. A pokud jde o fiskální nerovnováhu, a to byla otázka na konkurenceschopnost a daně já se domnívám, že je důležité, aby zde byla možnost volby. Domnívám se, že konkurenceschopnost je zásadní, ale zároveň je zásadní chránit práva spotřebitelů. A to jsou dva cíle, které můžeme, kterých můžeme dosáhnout e, současně. Musíme náš postup upravit tak, abychom dosáhli obou těchto cílů. E, to je skutečně evropská vymoženost a my tyto věci chceme nadále uchovat a posílit. Samozřejmě je dobrá otázka, a do jaké míry rozpočtové problémy eh, v některých evropských zemích je možné vyřešit. A vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, nechci zacházet do této otázky. Vím, že zde jsou různé názory ale samozřejmě musíme učinit přísná opatření. Jenom jedna myšlenka, jestli mi eh, dovolíte. A fiskální nerovnováhou můžeme vyřešit pouze tehdy, pokud učiníme další kroky pro posílení konkurenceschopnosti. Problémy, které mají členské státy, spočívají v zadlužení a zadlužení může být sníženo jedině tehdy, ve chvíli, kdy bude větší růst HDP. Já nevidím jinou možnost, jak řešit tuto věc. A chtěl bych poznamenat ještě další věc. V mnoha zemích je problematická fiskální situace a tam jsme svědky úspor, snah o úspor. Nicméně zde nedochází k dostatečným stimulům. Pokud chceme pomoci podnikům, existuje jedna možnost, a to snažit se snižovat byrokracii a zátěž podniku. Já souhlasím s tím, co jste zmínili byrokratická zátěž musí být omezena. A cíl je 25 To je velice dobrý cíl. A v Radě pro konkurenceschopnost musíme tuto věc nadále sledovat a podívat se na to, jak je možné pokročit dále. A já zde nehovořím jako předseda Rady pro konkurenceschopnost, ale eh, my v Maďarsku jsme stanovili tento cíl 25 snižování administrativní zátěže. A v červnu se ukázalo, že předchozí vláda dosáhla 5 a my musíme dosáhnout těch zbylých 20 snižování administrativní zátěže. Otázka je, jak je možné zátěž snižovat. Eh, existují dvě možnosti. existuje možnost omezování předpisů. To sebou nenese žádné administrativní náklady. náklady. A my jsme snížili počet různých daní z 58 na 48, to znamená, že 10 typů daní už neexistuje. A s tím nesouvisí žádné administrativní náklady. A je to relativně velký krok kupředu. Další otázka se týkala spolupráce mezi komisí, radou a parlamentem. Já nevím, jak tomu bylo v minulosti, ale mohu slíbit, že my na této věci budeme pracovat. Chceme mít velmi dobrou spolupráci s parlamentem. Pracujeme společně. Máme stejné cíle. A jak jsem řekl v úvodním projevu, jsem skutečně přesvědčen o tom, že pokud chceme dosáhnout něčeho, je nutné, abychom spolupracovali. Není žádná jiná možnost. My a moje kolegové na tom tvrdě pracujeme. Pokud jde o práva spotřebitelů a první čtení a druhé čtení, na této věci se pracuje více než dva a půl roku. A v Radě pro konkurenceschopnost je celá řada témat, o kterých se jedná dlouho a je skutečně na čase, abychom tento problém vyřešili pokud budeme mít druhé čtení, jakou to přinese přidanou hodnotu? Přinese druhé čtení přidanou hodnotu nebo ne? Já jsem trochu skeptický v této otázce. Takže se budeme snažit o první čtení a o nalezení kompromisu. Pokud jde o mikropodniky, tato otázka je na pořadu jednání. a budeme to eh, řešit na schůzi rady v květnu. A myslím, že i zde eh, se nám podaří nalézt řešení. Děkujeme, pane ministře, děkujeme za tuto informativní rozpravu. I mě nyní zůstává jen vám poděkovat a popřát vám hodně štěstí eh, ve vaší předsednické roli. Takže ještě jednou děkuji a i na konci vašeho předsednického období uvidíme, o kolik se nám podařilo společně postoupit ku předu. Do té doby vám přeji hodně štěstí a úspěchů. Jako další nás čeká neveřejné zasedání. Nyní si uděláme dvouminutovou přestávku, během které bude odpojeno vysílání na internet. Poprosil bych všechny, kteří nyní do sálu nepatří, aby jej opustili.